Mesdames, Messieurs, je vous remercie de prendre place afin que nous... Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa, abychom e, nestráceli zbytečně čas eh, v rámci našeho velmi přesného časového plánu. Robert Bray, j'ai plaisir à vous dire que c'est lui qui va les faire. Nyní si vyslechneme sdělení předsedy. Pan Bray to převezme. Děkuji. Jedná se o následující rozhodnutí, které musíte ratifikovat. Pan Svoboda jako předseda eh, zpracuje dvě zprávy o ratifikaci a přistoupení členských států k Mezinárodní úmluvě o odpovědnosti a kompenzaci za škodu v souvislosti s přepravou eh, nebezpečných eh, látek na moři. Pan Karim bude zpravodaj zprávy, výroční zprávy za rok 2014 o subsidiaritě a proporcionalitě. Pan Žambacký se staví stanovisko o jednotném formátu víz a navíc proběhne workshop o mezinárodních adopcích eh, za účastí eh, výboru pro petice a to v říjnu. Následovat bude pak otázka nebo budou pak otázky k ústnímu zodpovězení na radu a komisi. Výbor potřebuje ještě jednoho dalšího člena eh, na misi do Ukrajiny, která proběhne 24. 25. září. Kalendář zasedání na rok 2016 bude zanedbán dlouho rozdán a e, dále potřebujeme oprávnění, aby pravidlo 54 se vztahovalo na iniciativní zprávu o zastoupení zaměstnanců na úrovni představenstva. Tuto zprávu e, rovněž e, výbor zpracuje. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji vám. Nyní dávám eh, slovo paní eh, Lidii Göring de Ödenberg. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, mm, já budu hovořit eh, polsky. Mým tématem dnes je otázka drobných eh, pohledávek a řízení o evropském platebním rozkazu. Eh, eh, posledně jsme hovořili o trialogu, kde se tato téma probíralo a dnes budeme hlasovat, protože v návaznosti na trialog předsednictví zahájilo své řízení a také rada rozhodla jednomyslně o této věci. Ten výsledek je tedy velmi eh, pozitivní a jsem s tím spokojena. Eh, není sporu o tom, že jsme eh, zpracovali výborné kompromisy a já za, za, to, za to děkuji zejména panu Budovi. Děkuji za vynikající a tvůrčí spolupráci. Děkuji také všem asistentům a politickým poradcům, kteří se aktivně podíleli na práci na zprávě a děkuji eh, eh, všem. Děkuji také sekretariátu. Alex je stále přítomen, takže děkuji jemu jmenovitě za vynikající spolupráci. A nyní je můj požadavek následující. Prosím, abychom tedy hlasovali eh, na podporu této iniciativy. Děkuji, to bylo velmi rychlé, děkuji. Skvělé. Vážení kolegové, navrhuji tedy, abychom hlasovali elektronicky, pokud to vidím správně. Takže ke zprávě eh, paní Göring Edinburgh zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končíme hlasování. To bylo jasné referendum i v demokracii. To někdy člověka potěší takovýto jednoznačný výsledek. Takže srdečně děkuji vám i všem vašim spolupracovníkům za tuto vynikající práci. A nyní se dostáváme ke zprávě paní Delvo, která neprodleně eh, dostane slovo, pokud eh, se poslanci v sál uklidní. Děkuji vám. Máte krásné hlasy, ale e, slyšíme je až sem dopředu. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o nařízení o volném pohybu občanů a o zjednodušení přijímání některých veřejných listin. Zajisté je vám známo, že tento návrh byl předložen komisí v roce 2013, obsahuje čtyři velké oblasti. Postila eh, má být odstraněna a, a také ověřování listin. to navrhuje komise. Jedná se mm, o eh, fyzické osoby, ale v některých případech i eh, podniky. Zjednodušené překlady, to znamená, když přelož, předložíme listiny, nemusíme mít už ověřený překlad a za třetí zavedení vícejazyčného tiskopisu, eh, který nahradí eh, národní dokumenty a čtvrtý bod eh, spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím systému IMI, to znamená prostřednictvím systému vnitřního trhu v rámci prvního čtení v dubnu 2014 Evropský parlament schválil zprávu Rabkaj. Pan Rabkaj se tím zabýval jako zpravodaj, nyní již poslancem není. Tehdy Parlament rozšířil ehm, pole působnosti a také schválil řadu dalších dokumentů a připojil je k návrhům komise, například v oblasti ehm, duševního vlastnictví, nemovitostí, ale také daňového práva, dokumentů, sociálním zabezpečení, eh, diplomy, ehm, to znamená rozsah působnosti byl výrazně rozšířen. Eh, zjednodušená pravidla pro překlady eh, byla rovněž eh, ještě změkčena, to znamená, pokud stát měl pochybnosti, mohl požádat o, překlad který musel být pořízen nebo má být pořízen pak eh, státem původu a eh, zpráva eh, toho státu původu pak musela uhradit překlad. Vícejazyčné tiskopisy byly rozšířeny na další dokumenty. Rada a pak po několik let o tomto změněném nařízení diskutovala je to poměrně skromné nařízení, které ovšem může život občanů výrazně usnadnit, e, například když se stěhují z jedné země do druhé. Od června máme k dispozici společné stanovisko rady. E, rada souhlasí s odstraněním apostily, ta má ale zůstat zachována ve vztahu k třetím zemím, což je normální, běžné občan jenž ještě má apostilu, ji může dále používat, takže dochází ke koexistenci starého a nového systému, ale občan musí být také informován o tom, že má právo už eh, nepřekládat apostilu. Rada rozsah působnosti eh, ještě rozšířila i o dokumenty o civilním stavu. To znamená, neexistují už dokumenty o podnicích. Některé eh, dokumenty tam ještě v nařízení jsou, například odací listy, rodné listy, umrtní listy a eh, status dětí. Eh, je to tedy velmi omezené pole působnosti k těm více jazyčným tiskopisům. Ty eh, ve vztahu k určitým dokumentům existují, ale neexistují takzvaně autonomně. Eh, mají být eh, používány pouze jako mm, překladová pomůcka a jsou tedy používány paralelně k dokumentům. Členské státy odporují takové úpravě, aby takovéto tiskopisy existovaly vedle národních dokumentů ještě navíc členské státy jsou eh, proti tomu. A dále ke spolupráci mezi členskými státy. I eh, tady má být eh, ten systém IMI používán. V, té, mm, v tom nařízení existuje ještě i doložka o přepracování, totiž za pět let má být situace ještě jednou zmapována, prověřena Eh, shrnuto a potrženo, pozice eh, rady je eh, vzdálená tomu, co parlament schválil v prvním čtení, ale je to první krok směrem ke zjednodušení přijímání veřejných listin. To znamená, nejde o uznávání, ale o přijímání veřejných dokumentů. Neexistuje automatické uznávání veřejných dokumentů, nýbrž jde o to eh, konstatovat, že se jedná o veřejné listiny, které jsou eh, používány v členských státech. My jsme k tomu už vedli nebo povedeme trialog, vyjádříme se k věci, zjistíme, eh, jak dalece se názory rozcházejí, pak stanovíme eh, další termín eh, pokračování jednání a myslím, že by bylo užitečné vyslechnout si stínové zpravodaje, případně v září bychom mohli uspořádat setkání stínových zpravodajů, abychom probrali negociační detaily a e, jednací pozice. Nyní jsem samozřejmě k dispozici pro rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Uh, ano, děkuji. So, uh, e, hlásí se ještě dalšího slovo? Pan Raděv. Děkuji, господин председател. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, jak víte, tak Rada v červnu um, zvolila obecný přístup eh, ke eh, zjednodušování přijímání některých veřejných listin v EU a občané, kteří eh, se přestěhují do jiného členského státu, promrhají mnoho času a peněz ehm, ehm, pro to, aby byly schváleny některé dokumenty, aby třeba vznikl certifikovaný ověřený ehm, překlad. Obecný přístup eh, rady je eh, základnou pro další pokrok. Mm, A eh, vláda mi zredukovala celé pole působnosti tím, že vyčlenila z tohoto mnoho dokumentů, které Rada Evropský parlament chtěli mít, chtěli mít, chtěli mít spojeny s mnoha formalitami. A toto skutečně podkopalo onen efekt, kterého jsme chtěli dosáhnout. Abychom mohli odbourat jazykové bariéry, tak rada poskyl takové formuláře vícejazyčné, standardní ve všech oficiálních jazycích, které by činily překlady nezbytné. Ovšem z 12 dokumentů v rámci tohoto působnosti jenom čtyři budou pokryty vícejazyčnými formuláři a doufám, že toto se změní. Když se podíváme na spoustu času, kterou, eh, který rada potřebovala k tomu, aby přišla s tímto obecným přístupem, tak nás čekají tvrdá jednání v trialogu. E, doufám, že zpravodajka a stínoví zpravodajové skutečně učiní pokrok, který povede k um, usnadnění každodenní takovéto situace občanů a nebude se tato situace naopak stěžovat. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Tak to byla velmi krátká výměna názoru, řekl bych. Pokud to tak opravdu je, paní Delbo, ještě si přeji něco říct? Ano, chci poděkovat. Chci vám poděkovat za eh, tuto krátkou výměnu názoru. To tady znamená, že můžeme začít s jednáními a poprosila bych eh, stínové zpravodaje, aby se eh, na to připravili v září. Na září. Pan Prac z Lucemburska dnes odpoledne bude přítomen, to ministr, a k tomu také můžeme položit otázky. Eh, předsednictví nebude k tomu hovořit dnes, ale z odpoledne, tedy pokud jsem správně pochopila. Ještě jednou děkuji. Ano, už Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo. Takže vám popřeji dobrou chuť.